So, ich bitte alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Prosím, zaujměte svá místa hned. Začneme. Mějte všichni dispozici hlasovací kartičky. Stimmen jetzt gleich als erstes ab. Ich Přečtu pořazí potraviny pr- určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné úlohy kolegyně Rýs, potom převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států, to je má zpráva. Potom následují klinická hodnocení humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 2001-20 ES. Potom Inovace pro udržitelný růst, biohospodářství pro Evropu. A poslední jsou, je systém společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek. E, stanovisko paní Romany Jordán. Všichni jsou tady, takže můžeme začít s hlasováním. Ke zprávě RIS Je to hlasování v bloku 1, 3, 4, 5 a 2. Kdo je pro? Prosím, hlasujte proti. Kdo se zdržel hlasování, tím pádem to bylo nebylo odsouhlaseno. Potom spozňací návrh 6 odmítnut a potom elektronicky budeme hlasovat, zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 32 pro, nikdo se nezdržel, takže je vše v pořádku. Další zpráva. To je má vlastní zpráva.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 ústní změnou, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozňací návrh 5 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka pro, proti, zdržel se schváleno, sedmička pro, proti, zdržel se schváleno, osmička pro, proti, Zešel se, zamítnuto. Elektronické závěrečné hlasování k tomuto stanovisku. Hlasovali všichni, končím hlasování. 36 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Potom přejdeme k té těžké zprávě, váhově těžké zpráva Filmoc 181, kdo je pro, kdo je proti, držel se schváleno. 182 a 186 pro, proti, držel se zamítnuto. 15 pro, proti, Zdržel se, není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 22 proti. Zamítnuto. Zamítnuto. Nefunguje váš přístroj, tak prosím sedněte si někam jinam. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 185. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 26. Budeme hlasovat. 26. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 187. odpadá. Ne, budeme hlasovat o 187. Kdo je pro? Kdo je proti? držel se zamítnuto. 188, 189 pro, proti, zdržel se, není to jasné, elektronicky prověříme. 188, 189 hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 16 pro, proti, držel se schváleno. 190 pro. Proti. Držel se zamítnuto. 191 pro. Proti. Držel se zamítnuto. 192 pro. Takže o těch dalších nemusíme hlasovat. 193 a IMKO 28, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto. 194 pro, proti, držel se zamítnuto. 195 pro, proti, držel se zamítnuto. 196 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10 196, máme to ještě prověřit? Dobře, tak to prověříme. 196, zavírám hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10, pro, proti, držel se, schváleno. 198 pro, proti, držel se zamítnuto. Dobře, tak to prověříme. 198 elektronicky prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. IMKO 29 odpadá. 199 pro. Proti zdržel se zamítnuto. Dvěstě pětka pro, proti, zdržel se schváleno. jedna pro, proti, zdržel se Není to jasné. Prověříme elektronicky. Zahoji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 202, 204, IMKO 30. Budeme o nich hlasovat dohromady. Zahoji hlasování. Kdo je proti? Schváleno. 210 pro, proti, Držel se zamítnuto. 209 pro, proti, zamítnuto. 207, ne, omlouvá se pan předseda, 217. Pro, proti, držel se zamítnuto. Pardon, schváleno. 211 pro, proti, zamítnuto. 207 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, schváleno. 213 pro, proti, zdržel se, Přijato 215 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 216 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 218 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 217 pro, proti. Zdržel se Není to jasné, 217 budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. to. Dvěstě devatenáct pro, proti, zamítnuto. 220 pro, proti, přijato kompromis jedna pro, proti, přijato 222, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Jimko 33, pro, proti, 10 kolegů se zúčastnilo hlasování, zopakujme ho. Imko 33 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 14 pro, proti, zamítnuto. 223 pro, proti, schváleno. IMKO 34, takže 223 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Imko 34. Ne, tak 224. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 226. ITRE 15. Pro. Proti. Držel se, není jasné, prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 227, IMKO 35, pro, proti, přijato 228 pro, proti, držel se, není jasné, prověříme 228. Hlasovali všichni, Končím hlasování. Přijato 229 pro, proti, zdržel se někdo přijato 230, ITRE 17 pro, proti, zdržel se přijato 231 pro, proti, zdržel se zamítnuto 232, IMKO 36 pro, proti, držel se, zamítnuto. Ještě to jednou prověříme. 232, IMKO 36, elektronicky hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. SAD má jednoho člena navíc. Musíme hlasovat ještě jednou. Ještě jednou hlasujeme o 232 a 36. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Jasně přijato. 234, IMKO 37. Split vote, první část, kdo je pro, proti. Deset lidí hlasovalo. Tak ještě jednou, kdo je pro 234, MKO 37, první část. Zvedněte ruku. Proti. Jasně přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Prověříme druhou část IMKO 37. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 20, 235 a ITRE 18 dohromady. Pro, proti, držel se, přijato. 236 pro, proti, Držel se zamítnuto 237 pro, proti, držel se přijato. 238, ne, tom nemusíme hlasovat, takže následuje i 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 240 pro, proti, držel se zamítnuto. 239 pro, proti, držel se přijato. Kompromis 12 vis. Pro, proti, přijato. Kompromis dvě pro, proti, držel se přijato. ITRE 20, první část, pro, proti, držel se, zamítnuto. 22, zpravodaj pro, proti, držel se přijato 246 pro, proti, držel se přijato 247 pro, proti, držel se zamítnuto 248 pro, proti, zamítnuto 204 251 pro, proti, držel se zamítnuto. Konc 3. Margareta má jeden pozměňovací návrh. Já bych chtěla navrhnout ústní pozměňovací návrh na konsolidaci pozměňovacího návrhu 3, konec prvního odstavce, kde by mělo být v souladu s World Medical Association Declaration in Helsinki. To tež se týká kompromisu 5.2. Uh, as a I support. Jakožto zpravodajka podporuji, schvaluji tento pozdě, ústní pozměňovací návrh. Dann wir mit der Dobře, takže budeme hlasovat o konc 3, včetně ústní poznámky pro, proti, zdržel se s velkou většinou schváleno. 252 pro, proti, zamítnuto. 256, IMKO 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 257 pro, proti, přijato. 258 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Přeskočíme 266 pro, proti, zdržel se, přijato. Konc 25 pro, proti, Zdržel se přijato. Dvěstě sedmdesát dva a IMKO čtyřicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 275 pro, proti, držel se zamítnuto. ITRE 21 pro, proti, u mě je to strana 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konst 26 pro, proti, zdržel se přijato. Dvěstě osmdesát jedna pro, proti, zdržel se zamítnuto. 283 pro, proti, zdržel se přijato. 286, to je pro, proti, držel se zamítnuto. 23 zpravodaje pro, proti, držel se přijato. 288 pro, proti, držel se přijato. Kompromis 14 pro, proti, držel se přijato. A druhá část 289. Hlasujeme o druhé části. 289 pro, proti. Držel se zamítnuto. 295 pro, proti, držel se. Není to jasné. Prověříme 295 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě devadesát tři a i tedy dvacet čtyři pro, proti, držel se přijato. 297 pro, proti, držel se přijato 298, pro, proti, zdržel se zamítnuto 26, pro, proti, přijato 299 pro, proti, držel se. Není to zcela jasné, prověříme elektronicky, zahojí hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Sváleno, přijato 300, i 25 pro, proti, držel se přijato 301, IMKO 45 pro, proti, držel se přijato. Třista dvojka, Vitek, kde pro, proti, držel se přijato. m 27 pro, proti, drželi se zamítnuto. Dobře, tak to prověříme. 27 a 303. Končím hlasování. Jasně přijato. 304 pro, proti, držel se zamítnuto. 307 první část, IMKO 46 první část po, proti, zamítnuto. 306 pro, Proti? Držel se někdo? Schváleno. 307. druhá část, IMKO 46 druhá část pro, proti, Držel se zamítnuto. Konc 27 pro, proti, držel se přijato. Imko 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Konc 28 pro, proti, zdržel se, přijato. Imko 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Konc 29 pro, proti, držel se přijato. Imko 49 pro, proti. Není to jasné, elektronicky to prověříme. Imko 49. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 319 pro, proti, držel se, přijato. Imko 50 pro, proti, držel se zamítnuto. 28 pro, proti, držel se přijato. I 26 pro, proti, držel se přijato. Je tedy 23 pro. Omlouvám se, říká pan předseda. Musíme hlasovat u ITRE 23. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 322 odpadá. 323 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. konsolidovaná třicítka pro, proti, držel se přijato. 326 pro, proti, zdržel se přijato. Konc 31 pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část 327, hlasujeme pro, proti, zdržel se zamítnuto. Imko 54 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 329, IMKO 55 pro, proti, držel se, přijato. 329 a IMKO 55 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 330 pro, proti, držel se, Zamítnuto. 331 pro, proti, držel se, přijato. 332 pro, proti, držel se, zamítnuto. 333, 334 a i 27 pro, proti, přijato. Líbe 2 pro, proti, držel se, zamítnuto. 336 pro, proti, držel se, zamítnuto. Dvacet devět pro, proti, držel se, přijato. Konc 32 pro, proti, držel se, přijato. 342 pro, proti, držel se, přijato. 343 pro, proti, držel se, přijato. 345 pro, proti, držel se, přijato. IMKO 58 pro, proti, zdržel se přijato. 346, Imko 60, pro, proti, zdrželi se, není to jasné, čili prověříme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A Teď máme dohromady 347 a 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 352. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 353. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 355 a 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 354. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 356. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 357. Imko 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. i 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 360, IMKO 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 362. IMKO 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 365. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 366. Kdo je... A Imko 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Konsolidovaný čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak teď můžeme kus přeskočit. A pokračujeme eh, pozměňovacím návrhem 378 eh, na straně 27. Aspoň já to tam mám. Našli jste všichni. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak, eh, teď už jsme zvládli první třetinu a budeme tady potřebovat, potřebovat ještě asi hodinu, když to takhle půjde dobře. 379, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 382, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 34, kdo je pro? Ne, odpadá právě, pardon. Takže 387, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 388. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé. Je to tady příliš pestré, takže 388 elektronické. Kde, je? kde... Končím hlasování. Přijato. 389 ITRE 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 390. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 391. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35 a i 34. Omlouvám se pardon, jenom pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď odpadá i 34, jsem se trochu předběhl. A teď 392a, i 35, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 393, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 394 a Jemko 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A odmítnut, to. 395 a je 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé, takže hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Dále. Imko 72. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 396 odpadá a pokračujeme s ITRE 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. ITRE 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 400. Kdo je pro? Kdo je proti? E, Zamítnuto. I 340 také. I 341. Kdo je proti? Přijato i 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále 404 eh, a 401 a jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 405. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 406. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 408. IMKO 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď pozměňovací návrh konsolidovaný číslo 5 s ústním pozměňovacím návrhem, tak jak ho máme, jak jsme ho přijali už u konsolidovaného návrhu číslo 3 se doplněním, kdo je pro, kdo je proti, a tímto je přijat. 410. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Konsolidovaný 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 414. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 416. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to 418. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 419. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný 40, 34. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 421. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 422. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto 423. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto 424. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Konsolidovaný 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, přijato. 426. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne, není to jisté, tak hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? A tímto přijato. 428. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 427. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? E, Zamítnuto. Konsolidovaný 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A e, přijato. 430. Druhá část. A 429. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, přijato. 431. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Konsolidovaný 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 433 a 34 a je to 44. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 436. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 435. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 437. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 438. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 439. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 440 tímto odpadá a 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 39 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Vítr 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 443. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 444. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 445. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 447 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. A teď 449 a MK 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 450 a IMCO 77. Je to tady hodně proškrtané. Potom 455 a IMCO 79. O těch můžeme hlasovat unblock, prosím.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 454, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 456, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. IT 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. IT tedy 457, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 458, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 459, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 460, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pokročíme dál. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 470. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Konsolidovaná osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Libe 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, ověříme Libe 3 elektronicky. Eh, Začínám hlasování, končím hlasováním. Přijato. 474, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 475, Inko 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, přijato, 476 odpadá, 477 tedy bude hlasovat pouze o jedné části, říká pan předseda. Nejdříve 476, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 478 odpadá a dostáváme se k 477. K jedné části, takže kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 479 a IMKO eh, 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 480, Inko 30, 83, kdo je pro, přijato. ...482 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 483. Musíme ověřit. Takže budeme pokračovat, pardon, 484. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 485. Kdo je pro? Kdo je proti? to. Dobrá, tak to věříme. 484, 485. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zpravodajka. Já myslím, že toto je špatné číslo. Já si myslím, že v angličtině to bylo uh, eh, přeloženo jako špatné číslo tohle. Ich muss es noch mal. Tak já to ještě jednou uh, zopakuji. Teď jsme hlasovali o 484. 485. Takže budeme to opakovat. Dobré, takže opakujeme 485. Hlasuji teď, eh, teď zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasováním. A výsledek zůstává stejný. Přijato. Tak já budu teď eh, pokračovat o někud pomaleji. A teď 486 a 501. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 487. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Libe 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 491. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. A teď... Čtyřista Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 493 a Inko 85 eh, s ústním pozměňovacím návrhem zelených. Hmm, takže eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 495, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Libe 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 496, kdo je pro,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 Teď hlasujeme o kompromisech 21, 22, 23, pokud to jde dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Tak jsme v polovině a už budeme potřebovat jenom 45 minut. Nebude to nudil. 504, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme pokračovat s 517, 519 a 520 a blok. Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 518, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Takže ověřujeme 518. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Tímto je to zamítnuto. 521. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 522. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně přijato 523. Kdo je pro? A IMCO 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Přijato 524. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 526. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Bez hlasu uh, Richarda Zebra, pana Schnellharta. Takže 526. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 525. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamít... Eh, přijato. Teď přeskočíme. A u mě je to na stranu 50. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 544 odpadá, takže 543, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 96, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 545 a IMKO 97, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 547, kde je, a 98, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, a to. 538, eh, kde je pro. Ano. Myslím, že je tady chyba. Je to 100, 546 eh, bylo řečeno, že je to 546, ale přitom to bylo 547. Takže jenom by se to vyjasnilo. Já tady mám napsáno, že o 546 nemusíme hlasovat, proto jsem dal hlasovat o 547 a o IMKU 98, ale samozřejmě to můžeme elektronicky ještě zopáknout. To jsme všichni tak trošku eh, napětí, tak to v klidu eh, zopakujeme. A tímto eh, tady zahajuji hlasování.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 Takže o 551 se pro jistotu hlasujeme znovu. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 552, kde je pro, kde je proti, zdržel, přijato. A potom 553, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 554 a 555 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 556. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 557, 558 a výjimko 99 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A potom 559, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, to IMCO 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, přijato. 560. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. A nyní 561. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54 odpadá. A teď 564 a 102. Je to správně? Ještě jednou to věříme? A musíme si vysvětlit, o čem budeme teď hlasovat. erste Gedanke ist immer der beste Gedanke. 500 564 pro, proti, přijato. Liebe 7 pro, proti, přijato. 565 pro, proti, zamítnuto. 566 pro, proti, přijato. 572 pro, ne, tak 570 opravuje se pan předseda, 570 pro, proti, přijato. 572 pro, proti, přijato. 16 hodin a kávo bude brzo v sále. Imko 103 pro, proti, přijato. Libe 8 pro, proti, zamítnuto. 574 pro, proti, přijato. 575, IMKO 104 pro, proti, Přijato. 576 pro, proti, zamítnuto. 577 pro, proti, zamítnuto. 579 pro, proti, přijato. 582 pro, 582 proti, zamítnuto. 582 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 583 pro, proti, přijato. 586 pro, proti 586 pro, proti zdržel se přijato 587 pro, proti přijato 588 pro, proti přijato 589 pro, proti, přijato 57 pro, proti, přijato 58 přijato, IMKO 107 proti, přijato. IMKO 107. Končím hlasování. Přijato. 591. Zamítnuto. IMKO 108. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 594. Pro, proti. Přijato. 595 pro, 595 pro, proti, zdržel se přijato. 596 pro, proti, zdržel se přijato. 59 s pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se Zamítnuto. Prověříme 59, včetně ústní změny. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnut. 59 bez ústního pozměňovacího návrhu, kde je pro, proti, také zamítnuto. 597 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 598 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 599 pro, proti, zdržel se přijato. 60 pro, proti, držel se přijato. 601 pro, proti, zdržel se, přijato. 605 pro, proti, zdržel se, přijato. 606 pro, proti, zdržel se, přijato. 608 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 607 pro, proti, držel se, přijato. 609 pro, proti, držel se, zamítnuto. 610 pro, proti, držel se, zamítnuto. 611 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 612 pro, proti, Držel se zamítnuto. 613, Imko 110 dohromady, kdo je pro, proti, Držel se přijato. 614, ITRE 54 pro, proti, Držel se přijato. 615 pro, proti, zdržel se přijato. 61 pro, proti, zdržel se přijato. 617 pro. Tak prověříme to, ale co máme prověřit? 61. Prověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Jasně přijato. 617 pro, proti, držel se zamítnuto 62 pro, proti, držel se přijato 618 pro, proti, zdržel se přijato 619 pro, proti, zdržel se přijato 620 pro, proti, zdržel se přijato, 621, 622, en blok, pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 38, pro, proti, zdržel se přijato, konsolidovaná 39, pro, proti, zdržel se přijato, 635 pro, proti, zamítnuto. Ale prověříme to. Prověříme elektronicky 635. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 642 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se, přijato. 643 tak prověříme IMKO 113 elektronicky zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 643 pro, proti, zdržel se přijato. 644 a 645 hlasujeme on blok pro, proti, zdržel se přijato. I 55, ne, to odpadá, takže 646, kdo je pro, proti, držel se zamítnutu ale prověříme 646. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 647 pro, proti, zdržel se, přijato. 649 i 356 hlasujeme en blok pro, proti, zdržel se, přijato. 650 pro, proti, držel se, přijato Libe 10, pro, proti, přijato 651, 655 on blok, kdo je pro, proti, držel se, přijato 652 pro, proti, držel se, přijato 653 pro, proti, držel se, zamítnuto. 654 pro, proti, zdržel se, přijato. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. ITR 57 pro, proti, držel se, zamítnuto. ITR 58 pro, proti, držel se, přijato. A pokračujeme dál. s konsolidovanou čtyřicítkou, kde pro. Elektronicky budeme hlasovat. Konsolidovaná čtyřicítka. Končím hlasování. Jasnoznačně zamítnuto. 661, 662, 663, 666. Hlasujeme o nich en bloc. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 65. A ITRE 59. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 664 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. Já se tady sněl z toho důvodu, protože se ozývá něco z pléna ITRE 60. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 665, IMKO 114, kdo je pro, kdo je proti, držel se, přijato. 667, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. I 361 pro. Proti. Držel se. Přijato Libe 11 pro. Proti. Zamítnuto. Je tedy 62 pro, proti, zamítnuto. 669 pro, proti, držel se, zamítnuto. Jemko 115 pro, proti, držel se, schváleno. 670 pro, proti, Není to jasné, prověříme elektronicky 670. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 671 pro, proti, zdržel se přijato, libe 12, pro, proti, přijato, 72, pro, proti, zamítnuto, 13 pro, proti, držel se zamítnuto. Hlasujeme o 446, prosím, kdo je pro, proti, držel se přijato. Šestset sedmdesát tři pro proti, držel se přijato. 674, 675, hlasujeme on blok, pro, proti, držel se přijato. 677 pro, proti, držel se zamítnuto. Šestset sedmdesát osm pro, Proti. Držel se. Není to jasné, prověříme elektronicky 678. Končím hlasování. Schváleno. 679, 680 hlasujeme on blok pro, proti, držel se zamítnuto 681 pro, proti, zamítnuto 682 pro, proti, zdržel se přijato. Imko 116, hlasujeme o jedné části, pro, proti, Držel se, není jasné, prověříme elektronicky. Jimko 116, druhá část. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 684 pro, proti, držel se, zamítnuto. 685. Oddělené hlasování. První část pro, proti, eh, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 686. Pro, proti, zdržel se přijato, 687 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 688 pro, proti, zdržel se přijato, 689 pro, proti, zdržel se přijato, 690 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 691, i 63 pro, proti, zdržel se přijato, IMKO 117 pro, proti, zdržel se přijato. 92 pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se přijato, 68 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, ověříme elektronicky. Přijato. Jimko 118 pro, proti, zdržel se přijato, 69 pro, proti, zdržel se přijato, 695 pro, proti, zdržel se přijato, 696 pro, proti, zdržel se přijato, 697 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 15, pro, proti, zdržel se, přijato. 699 pro, proti, držel se, přijato. 700 pro, proti, držel se, přijato. Imko 120 pro, proti, držel se, přijato. 701 pro, proti, zamítnuto. 702 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 14, pro, proti, zdržel se, přijato. 70, 703 pro, proti, zdržel se, přijato, 704 pro, proti, zdržel se, přijato, 705 pro, proti, zdržel se, přijato, 706 pro, proti, zdržel se, přijato, 707 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 708 zbytek pro, proti, zamítnuto 709, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 710, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 72, 711, on blok, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 712, ne, tak se omlouvá pan předseda. Myslím, že to bylo spíše schváleno, ale pro jistotu to prověříme elektronicky. Takže končím hlasování. Schváleno, přijato. 712 pro, proti, držel se přijato. 713 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 713 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 714 pro. Proti zdržel se zamítnuto 715 pro, proti, zdržel se zamítnuto 716 pro, proti, zdržel se zamítnuto 717 zbytek pro, proti, zdržel se přijato. 718 odpadá, 73 pro, proti, zdržel se přijato, 70. 74. 74. Pan předseda říká, že nutně potřebuje kávu. 74 pro, proti, zdržel se přijato. Frau Schnellhardt, das erste Mal, dass jetzt ein Check. Tak 74 prověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 719 pro, proti zdržel se, zamítnuto. Live 15, 16, Amblok pro, proti zdržel se, zamítnuto. 720 pro, proti zdržel se, zamítnuto. 721 pro, proti zdržel se, Zamítnuto 722 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 723 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 724, IMKO 121 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 725 pro, 724, IMKO 121, prověříme elektronicky, hlasovali všichni. Končím hlasování, zamítnuto. 725 pro, proti, zamítnuto. 726 pro, proti, zamítnuto, schváleno. Libe 17 pro, proti, zdržel se, Přijato 727 pro, proti, zdržel se. Přijato 728 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 729 pro, proti, zdržel se. Přijato 730 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti zdržel se přijato. Imko 122 pro, proti zdržel se zamítnuto. Imko 124 pro, proti zdržel se zamítnuto. E, Imko 1251 nebo 125i zamítnuto, ITRE 1 pro, proti zdržel se přijato. 76 pro, proti, zdržel se, přijato. 77 imko 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se, přijato. Osmdesát čtyřka pro, proti, zdržel se přijato 85 pro 84, dobře, prověříme elektronicky. Hlasuji. Přijato. 85 pro, proti, zdržel se přijato. 86 pro, proti, zdržel se přijato. 87 pro, proti, zdržel se. Není to jasné. Elektronicky hlasujeme o 87. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto zcela jednoznačně. 88. pro, proti, držel se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Jitre 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 90 pro, proti, zdržel se, přijato. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devadesát trojka pro, proti, držel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, přijato 95 pro, proti, zdržel se, Přijato. 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 ne, o to nebudeme hlasovat, tudíž hlasujeme o 98, pro, proti, zamítnuto, 99, pro, proti, zdržel se, přijato, ITRE 5 odpadá, IMKO 3, pro, proti, zdržel se, Přijato 101, ITRE 6 pro, proti, zdržel se. Přijato 102 pro, proti, zdržel se. Přijato 103 pro, proti, zdržel se. Přijato 104 pro, proti, zdržel se. Přijato 105, IMKO 4 pro, proti, zdržel se. Přijato. 106. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16. Pro, proti, zdržel se, přijato. 111. Pro, proti, zdržel se, přijato. Od 112 nebudeme hlasovat a pokročíme ke 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Imko 7. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šestka. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Imko 8 odpadá, Vitre 7 rovněž a postoupíme k Dann geht's weiter mit 115 und Imko 115 Imko 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 116, ITRE 6, pro, proti, zdržel se přijato. IMKO 9, pro, proti, zdržel se přijato. 117, pro, proti, zamítnuto. Kont 6, kdo je pro, kdo je proti, držel se přijato. Osmička pro, proti, zdržel se přijato. Devítka pro, proti, zdržel se přijato. Třináctka pro, proti, ne, odpadá. Třináctka odpadá. Imko 15 pro, proti, držel se přijato. Kon 41 pro, proti, zdržel se, přijato. Prověříme 41. Hlasovali všichni o 41. Končím hlasování. Přijato. 121 pro, proti, zdržel se přijato. Kom 24 pro, proti, zdržel se. Přijato. Komp 20, kompromis 20 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, rovněž přijato. Imko 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato. 132 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 133 pro, proti, držel se přijato. 134 pro, proti, zdržel se přijato. 135 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 136 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se přijato. 138 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 139 pro, proti, zdržel se Přijato 140 pro, proti zdržel se, zamítnuto 141 pro, proti zdržel se, zamítnuto 142 pro, proti zdržel se, zamítnuto 120 pro, proti zdržel se, přijato 143 pro, proti zdržel se, zamítnuto IMKO 21 pro, proti zdržel se, přijato 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 145 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 146, imko 22 pro, proti, zdržel se, přijato 147 pro, proti, zamítnuto 148, 149 pro, proti, zdržel se, přijato. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 152 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 153 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 154 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 156 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 157 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 158 pro, proti, zdržel se. Není to jasné. O 158 budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 159 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. O 160 nehlasujeme. Hlasujeme o 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 163 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 164, IMKO 23 pro, proti, zdržel se, přijato. Sto šedesát sedmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se. Schváleno 168 pro, proti, zdržel se. Přijato MK24 pro, proti, zdržel se. Přijato 169 pro, proti, zdržel se. Přijato 171 pro, proti, zdržel se. Přijato. Live 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 174 pro, proti, zdržel se. Není to jasné. 174 bude prověřeno elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 175, 174, 6, MK 25, amblok blok, pro, proti, zdržel se, přijato, 177, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, i 13, pro, proti, zdržel se, zamítnut,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 Takže zaprvé děkuji všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. I když jsme měli mnoho pozměňovacích návrhů a mnoho otázek, podařilo se nám dosáhnout dohody na všech obecných otázkách, jako je etický výbor, transparentnost oproti návrhu komise. A samozřejmě, že čaj, eh, čas eh, běží. Vím, že stále ještě jsou některé eh, obavy a názory, které vyslechneme, ale jinak celé odvětví, charitativní organizace, eh, asociace pacientů a tak dále, by byly ještě, jistě zklamány, kdyby z politických důvodů došlo ke spoždění celého projektu. Takže prosím o podporu mandátu. können wir ohne Sitzungsunterbrechung darüber. Takže aniž uh, bychom přerušovali hlasování, tak uh, teď budeme hlasovat o udělení mandátu, za hlasování. Potřebujete 25 hlasů, a končím hlasování. 62 pro, 2 proti. Milá kolegyně uh, Glenis Vilmot, uh, já vám zavidím a srdečně blahopřeji. A všem kolegům bych chtěl eh, poděkovat, eh, kteří eh, jednali tady tak svědomitě. A chtěl, jsem, chtěl bych poděkovat paní Velaky a panu Obrovi za podporu a celému sekretariátu a půjdeme dál. A teď bioekonomika pro Evropu. Tady je zpravodaj pan Batolci. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 16. Ehm, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ehm, zamítnuto. 17. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Nejde jisté. Hlasujeme o 17. Ehm, Háju hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto.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 Ověříme. Poslanecí návrh 25 elektronicky. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. A je bylo zamítnuto. Teď 26. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28. Kdo je pro?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 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé. 31. A hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. E, zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijat, eh, zamítnuto 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 36. Kdo je pro? Ne, tak ověříme 35 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto stejnou většinou 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. I to je 8. Druhá věta. Eh, kde je pro, kde je proti? Kdo se držel? Přijato. Regi 3 odpadá a teď jsme u 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se přijato? 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé, takže 44 budeme eh, elektronicky přeskoumávat. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Tímto je eh, zamítnuto 45, kdo je pro. 45, kdo je pro. Kdo je proti? Přijato 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 47, kdo je pro? A regi 10, kdo je pro? První část tedy. Druhá část, eh, pardon, přijato eh, regi 13, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato Ample 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato Ample 13, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 14 odpadá. 48, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme 48. Za vyhlasování. hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. 38 je přijato, eh, takže dále 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato Ample 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není zřejmé. Takže 52 elektronicky hlasujeme. Mm, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato Ample 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. m 12, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. m 15, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. m 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 12. ITRE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 67. Kdo je pro? Ověříme ITRE 12. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se zdržel? Eh, zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. I 13 nemusíme. Další. Takže teď 69. Kdo je pro?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Itra 17, dvě části, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé. Ověříme. ITR 17, první část elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ample 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Budeme hlasovat elektronicky. Ample 8. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Je to těsně odmítnuto a 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom 75, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a eh, přijato. ITR 10 nemusíme, takže 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 79, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 80 pro, eh, proti eh, přijato, regi 14, kde je pro, kde je proti přijato, regi 7, kde ověříme regi 14, ano. Hlasovali jste všichni, eh, končím hlasování. Zamítnuto regi 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dobře, ověříme regi 7 ještě jednou.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 A teď tedy elektronicky o 82. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto Ample 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uh, Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uh, Přijato. A dále 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto ampl 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato Regi 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, takže elektronicky. Konsolidovaný, eh, konsolidovaná šestka elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Konsolidovaná sedmička. Odpadá. Takže i 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto regi 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Osa Westlund. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže 95 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 96, kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? a eh, Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. byl 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. byl 11. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. byl 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE 2, říká pan předseda. Takže 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Regi 13, první část, kdo je pro? Pardon, odpadá. Ne, ne, musíme hlasovat, ne, musíme hlasovat. Tak, pomalu. 99 bylo eh, zamítnuto, takže 90, eh, o regi 13 první část musíme hlasovat. A kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to zřejmé, takže elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Možná bychom eh, to vyjednávání o tobáku, o tobáku mezi liberály a socialisty mohli na chvíli ještě přerušit a hlasovat dále. MP17, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže itre 9 budeme ověřovat elektronicky. Žádost. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijeto. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Odstavec 1, nebo část 1. Kde ve? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Odstavec 6, 9. Neověříme? Tak ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 9.3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A odmítnuto. Zamítnuto. 9.4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9.5. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9.6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9.7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.9. Kdo je pro? Dobře, ověříme 9.7 elektronické zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9.11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Uh, zamítnuto. 9.13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 9.15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9.18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není zřejmé. Takže ověřujeme 9.18 elektronicky. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto 9.19, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto 1, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 2, eh, kdo je pro, kdo se zdržel, eh, pro. Přijato 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 4, kdo je pro, ne, ověříme trojku. Elektronicky zahájí hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Takže trojka byla těsně odmítnuta. Čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Pět, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Šest, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. ITRE tak ověříme šestku nejdříve. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. ITRE úvodní ustanovení B, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. MPL, úvodní ustanovení B, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Takže budeme o tom hlasovat. ITER, úvodní ustanovení A. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. ITER C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Int Ample C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample úvodní ustanovení D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Ample A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnu M po E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnu M po F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnu to. A teď se dostáváme k elektronickému konečnému hlasování. Končím hlas, eh, tedy závěr hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 54 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. panem Bartoloci srdečně blahopřeji k přijetí vaší strany. Morgen geht's mit den Abstimmungen weiter. Zítra budeme pokračovat v 10 hodin s hlasováním. A, a nyní přichází paní komisařka, takže přerušujeme eh, hlasování a zítra budeme pokračovat v 10 hodin dále. So, ich bitte doch die... Takže prosím ty, kteří eh, se chtějí účastnit té další rozpravy, aby se usadili. Aby se zde eh, znovu eh, rozhostil klid. Vím, že to bylo napínavé a bylo to hodně dlouhé hlasování. A já zde velice srdečně vítám komisařku pro změny klimatu, Komi Hedegorovou. Myslím, že toho spolu máme na probrání hodně. Máme celou řadu společných věcí, některé procházejí i dvakrát naším výborem, jako tzv. backloading. Ale eh, máme také vyjednávání o legislativě o eh, lehkých užitkových vozidlech a také o eh, automobilech osobních a jsme teď v relativní hospodářské krizi, krizi odbytu, kdy tato obě témata, ty za hospodářské zájmy a změny klimatu na sebe naráží. Já si nemyslím, že to je rozpor, ale e, z tohoto um, místa nám to vytváří určité e, konkurenční výhody, když obezřetně budeme zacházet s nimi zdroji, jako je ropa, ale i plyn, protože budeme pálit méně eh, fosilních energií a tím budeme eh, šetřit také peněženky spotřebitelů. A proto jsem také napjat, eh, co nám řekne komisařka, paní komisařka o mezinárodní dohodě o klimatu v roce 2015, co proběhne konference ve Varšavě Já nevím, eh, v kolikrát bude ještě muset říkat, že nás tam někdo ruší, anebo přeruší to tady. A potom eh, budeme mít také v roce 2015 možná konferenci v Paříži. Takže bude zajímavé, jakou strategii k tomu má Evropská unie eh, pro nějaké takové mezinárodní klimatické ujednání. My jsme, máme tady zpravodaje Petra Lízeho, řízení Stop the Clock. A mě tak trošku iritovalo, když jsem se v novinách dočetl, eh, že evropští výrobci napsali do Číny a dali jasně na jevo, eh, že oni by se měli postarat o to, aby se tady ta naše legislativa eh, zastavila. Takže mě by zajímalo, co nám k tomu paní komisařka řekne, jak daleko jsme, také, jak daleko jsme s Kyotem, takže to určitě nebude nudné. I ani v posledním roce naší společné spolupráce do roku 2014, takže já tady každopádně dám teď slovo paní komisařce, prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to rozhodně není nezáživné, langweilig, ale myslím, že mnozí asi by se mnou souhlasili, že v poslední době hovořit o klimatických změnách a prosadit legislativu se může zdát jako předem ztracený boj. Ale pak někdy dojde k příjemným překvapením. Například dnes jsme měli dlouhé zasedání v rámci komise. Country Specific Recommendations, to jsou ta doporučení pro jednotlivé státy. A v mnoha případech se týkaly energetiky, klimatu, zdrojů a tak dále. Jinými slovy je vidět, že se věci posunují, že státy musí jednat, jinak by příští rok byly z toho následky. A když se hovořilo, když ministři hovořili také o energetice, tak z, přijali poměrně dob, dobré závěry rady a řekli, že vítají tu bílou knihu a žádají komisi, aby do konce tohoto roku předložila konkrétní návrhy, které by pak předložili v březnu příštího roku. Takže i v některých těchto dalších velkých tématech se věci dávají do pohybu. Z kraje by bylo dobré říct několik slov eh, na téma toho takzvaného backloadingu. Nebudu opakovat eh, všechny argumenty pro to, že backloading je nezbytný. My jsme, o tom, my jsme to již rozsáhle probírali a já jsem tedy rozeslala dokument se základními fakty. Ať už si myslíme o tom cokoliv, je dobré, aby ty poměry byly správně nastaveny. Nedávné údaje z, naše, z našich záznamů ukazují, že od předložení návrhu komise ta, ty uh, nadměrné dodávky zásoby se snížily na asi 2 miliardy. Nezvýšily se ale. Takže vítám rozhodnutí koordinátorů Envy pracovat nadále na další verzi zprávy, která by byla pak předložena na plenární zasedání a e, která potom by byla hotová v červenci. Pokusíme se, bylo by dobré získat většinu v, na plenárce. Těším se samozřejmě na pozměňovací návrhy. Můžeme diskutovat o, o různých nových podnětech v zájmu kompromisu čím dříve bude mít v této záležitosti jasno, tím dříve se pak budeme muset moci zaměřit na strukturální otázky. Těším se také na všechny ty strukturální varianty, které eh, máme, pokud eh, jde o tržní zprávu, jinak závěry rady byly velmi jasné v tom, že vyjádřili velmi silnou podporu dobře fungujícího trhu s uhlíkem. Pokud jde o politický rámec do eh, dlouhodobější do roku 2030, tak podporuje, aby existoval takovýto rámec pro emise a obnovitelné energie. Pokud jde o roadmap pro nízkohlíkovou ekonomiku, tak z té bylo jasné, že musíme co nejdříve definovat tu rulebook pro snižování emisí do roku 2030 a dále v usnesení o obnovitelné energii říkáte, že je potřeba mít cíly pro rok 2030. Je potřeba reflektovat, jak mohou obnovitelné energie CO2 a energetická účinnost vzájemně interagovat. Čili to je něco, co právě v komisi připravujeme. Zahájili jsme již práci a již jsme měli některé předběžné úvahy od, a podněty od evropských vůdců. Je nutné, aby se odehrála informovaná debata v členských státech, parlamentu a se všemi e, aktéry. Po zasedání hlav států a vlád už to není o tom, jestli by tento rámec měl existovat. Spíš jak by měl vypadat, jaké cíle by tam měly být, jak by spolu měli interagovat a jak přesně, jaká by měla být výše ambicí. Očekávám užitečnou zpětnou vazbu od všech aktérů. Připravujeme také konferenci v červnu a jejím, eh, její výstup pak bude zase důležitým základem pro, základem pro vyhodnocení dopadu. Pokud jde o ETS a letecký sektor, tak já chci poděkovat za dobrou spolupráci. Bylo dobře, že to přijetí bylo rychlé, to pomohlo. Parlament správně zdůraznil, že to stávající řešení je dočasné a musíme dospět pak ke dlouhodobějšímu, permanentnějšímu řešení musíme dosáhnout jednak realistického eh, harmonogramu pro tržní opatření a za druhé potřebujeme ještě rámec pro ucelené uplatňování regionálních a národních eh, tržních opatření na letecký sektor, než budeme mít globální systém. Pokud jde o tržní opatření, tak v tom období, které teď bude, musí regiony a státy přijmout okamžitě nutná opatření. Očekáváme naše partnery, a včetně odvětví, aby se uznalo, že globální řešení je nejefektivnější. Bude potřeba všechno zvažovat jako balíček, to znamená z hlediska krátko i dlouhodobých účelů a komise zváží návrh příslušných legislativních kroků netřeba říkat, že zatím ještě jsme tuto bitvu nedobojovali. Hodně věcí se teď odehrává, ale to, co jste udělali vy tady v parlamentu, pomohlo. Kromě toho máme delegaci, která odjede do Spojených států. Je důležité, aby chápali, že naše legislativní schromáždění na to má skutečně vyhraněné názory a nyní mi dovolte, abych se obrátila k některým stávajícím iniciativám nebo nedávným, například eh, MFF, víceletý rámec, tam eh, diskuze se dostaly do závěrečného stádia. Bylo přijato doporučení komise, aby aspoň 20% celého rozpočtu na dalších sedm let bylo vynaloženo na klimatické výdaje. To považuji pro Evropu eh, za klíčovou, stěžení skutečnost, protože to samozřejmě přinutí, vynutí si to i určitou změnu celkové mentality. Takže celková ambice musí mít jasné cíle a transparentní opatření ve všech relevantních programech a politikách, to je Horizon 2020, SZP, Connecting Europe Facility a také vnější instrum, instrumenty. Musíme to správně nastavit ve všech těchto sektorových politikách. Kromě toho, tři důležité právní návrhy, které jsou teď v postupu spolurozhodování, již byly, byla zmíněna ta lehká užitková vozidla, tam začal trialog o těch návrzích, ale jsou tu klíčové politické události, u nichž musíme najít vyvážený přístup, abychom dospěli eh, k souhlasu v prvním čtení. A to jsou ty kredity, to jsou to testování vozidel a jak to bude s cíly pro CO2 za rokem, po roce 2020. Budeme spolupracovat jak s parlamentem, tak s radou a doufáme eh, a jsme přesvědčeni, že je možné dosáhnout přijatelného kompromisu v nadcházejících měsících. Teď eh, biopaliva a, a iluk, to je komplexní záležitost. Já jsem přesvědčena, že je nezbytné najít nějaký způsob, který zajistí, aby ta naše biopaliva byla opravdu eh, udržitelná environmentálního, z environmentálního hlediska, eh, nákladově a taky z emisního hlediska. Musíme tudíž eh, využívat pouze ty nejudržitelnější biopaliva. Musíme mít ty, ta, přes, přejít k těm pokročilejším palivům další generace asi víte všichni, že je to velká výzva. Komise bude i nadále usilovat o ambiciozní výsledky a spoleháme se v tom na vaši podporu. Myslím, že tohle je velmi důležité. Je to technické, složité, ale opravdu důležité to správně nastavit. A pokud jde o FK, tak tam vítáme konstruktivní diskuzi o našem návrhu. Tady je určitý potenciál snížit do roku 2030 emise o dvě třetiny oproti stávajícím úrovním s minimálními náklady pro průmysl a společnost. Je to, myslím, férový příspěvek tohoto sektoru. A opět, pokud se to správně vytvoří, tak to stimuluje také inovace a zelené pracovní příležitosti. A navíc Evropská unie bude mít eh, klíčový, klíčovou roli při snižování eh, plynu a dá jí to samozřejmě také určitou mezinárodní prestiž, zejména v souvislosti s těmi zmírňovacími opatřeními před rokem 2020. Čili to je jedna z oblastí, kde můžeme získat eh, partnery i u jiných zemí a můžeme dosáhnout skutečně velkých výsledků. Komise bude to tudíž nadále spolupracovat s parlamentem a s radou, aby bylo dosaženo Eh, dohody v prvním čtení před eh, dalším zasedání, zasedáním stran v rámci Montrealského protokolu. A jinak eh, je jasné, že se musíme zaměřovat jak na zmírňování, ale pokud jde o adaptační strategie, strategie přizpůsobování, tak tam to musí probíhat i na národní úrovni, regionální úrovni, místní úrovni, ale musíme maximálně sdílet poznatky a mít určité eh, pokyny v případě různých přeshraničních nebo příbřežních otázek. A jedna další důležitá věc je silné doporučení všem členským státům vytvořit národní eh, plán přizpůsobení do 2017. Teď 15 států dosud má takový plán. Stručně k dalším návrhům pro tento rok. Podle pracovního programu komise, komise nadále hodlá hledat globální řešení, pokud eh, jde o eh, emise z lodní dopravy a mm, ty nedávné impulsy z mm, Mezinárodní námořní organizace eh, jdou přesně tímto směrem. Musíme také mít monitorovací systém emisí v rámci postupného přístupu ke snižování emisí z lodní dopravy. Takže komise tady dokončuje legislativní eh, balíček právě pro lodní dopravu. Mělo by to být hotové před letem. A ještě pár slov k mezinárodním jednáním. Jenom velmi stručně, možná se k tomu pak vrátíme v diskuzi. Ale tak, jak si teď stojíme před rokem 2015, tak se koná hodně formálních jednání, ale také mnoho neformálních v rámci různých form, včetně pittsburghské neformální ministerské schůzky. A snažíme se oslovit různé regiony, věci tedy postupují, pokračují také v Bonu byla nedávno poměrně pozitivní atmosféra a jedna z těch věcí, kterou můžeme konstatovat, je, že začínají být konstruktivní příspěvky ve smyslu toho, jak můžeme uzavřít tu eh, stávající mezeru. Konzultovali, měli jsme tu konzultační sdělení by po roce 2015 mnozí naši mezinárodní partneři začínají hovořit o určitém procesu, kde je hodně podnětů bottom-up a pak musíme nějakým způsobem organizovat, co každý, co všichni děláme. Ale pořád ještě je jeden z největších problémů do roku 2015 je, že jistě potřebujeme hodně aktivity ze, ze spoda, čili bottom-up, potřebujeme hodně závazku. Ale s těmito všemi iniciativami bottom-up, co s nimi potom, když zjistíme, že stejně je tam pořád ještě mezera? Jak, jaký, jaký uzavřít? Jaký můžeme mít procesní přístup k tomuto, abychom měli skutečně přidanou hodnotu mezinárodního rámce? Tohle zůstává i nadále velkou výzvou. Je to také důležité pro Eh, občany, protože je to o té eh, úrovni ambic. Pak eh, tedy, jaké jsou naše ambice do, do období, do roku 2020? Jak můžeme rozvíjet specifickou spolupráci? Zmínili jsme také ty plyny HCF, fosilní paliva, reforma přístupu k nim budovy a jejich účinnost. A určitě by občané ocenili, kdyby existovaly nějaké konkrétnější výstupy. A další důležitá věc je financování. Za komisi jsme litevskému předsednictví řekli je velmi jasně, že za, je opravdu velmi důležité, aby až dorazíme do Varšavy, a členské státy budou mít nějaké podněty k tomu, jak získat finanční prostředky na 2014, 15, 16 směrem k 2020, tak eh, si musíme uvědomit, že tohle je něco, co hodně leží na srdci našim přátelům v rozvojovém světě, ale vůbec i obecně je to důležité pro konferenci jako takovou. Ratifikace Kyotského protokolu. Na tom se taky intenzivně pracuje. A ještě jeden postřeh závěrem. Já jsem přesvědčena, že až eh, Evropa se sejde ve Varšavě, tak by svět měl vidět, že jsme opravdu na dobré cestě s ratifikací. Musí tedy být předložen návrh ze strany komise, myslím. Čím dál čl- budou členské státy v této diskuzi, tím lépe. Já si myslím, že je chybou, pokud v Evropě používáme ratifikační proces, tomu, aby tam bylo příliš mnoho interních diskuzí o dalších věcech, jako sdílení eh, břemen, nebo abychom to využívali k doplňování toho cíle 2020. Tyto diskuze jsou v pořádku, ale ta samotná ratifikace k tomu není vhodná, protože tam se bude zbytek světa dívat. Bude se dívat na to, jestli Evropa skutečně ratifikuje to, k čemu se v Doha zavázala. A je důležité, aby také viděli, že přijímáme ty konkrétní kroky ještě do té doby, než se ve Varšavě sejdeme. Děkuji. Děkuji Kony Hedekartové za prezentaci. Máme ještě hodně práce před sebou do léta 2014. A Klima se nepřizpůsobí politickému procesu. To všichni víme. S koordinátory vstoupíme do koordinovaného dialogu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Kony eh, Hedegard za prezentaci. My jsme hovořili o backloadingu. Myslím si, že do pondělí byly lhůty na podávání kompromisních návrhů. Co se týče naší frakce, bych chtěl jasně říci, že máme zájem na vypracování dlouhodobých řešení, které by bojovaly proti změně klimatu. A chtěl bych tady zdůraznit slovo udržitelně a dlouhodobě. Když se podíváme na backloading, a nechci zde opakovat argumenty, tak máme trošičku obavy, že některá opatření povedou k určité nejistotě a také k určitým investicím, které nebudou k dispozici, protože ti, kdo by měli investovat, nevědí, jak se bude vyvíjet Evropa. Takže Vždycky, když hovořím se zúčastnými subjekty, tak vím, že musíme skutečně eh, postupovat velmi, velmi obezřetně. Co se týče eh, sektoru paliv, tak tam jsme také měli určité světlo, ale to se poněkud potemnělo. mělo každém případě máme pozňovací návrhy, které podala naše skupina. Jak konkrétně dopadne hlasování, to není možné říci v souvislosti s Varšavou, ale nezávisle na dopadu toho hlasování, tak je zapotřebí paní komisařko nalézt světové modely v oblasti letecké dopravy a v jiných oblastech. Musíme využít rok, období do roku 2020, abychom měli dost času na smrávná opatření. Hovoříme o kjotském protokolu, ale my můžeme mít v Evropě velmi ambiciozní cíle, ale z Evropy se potom stáhne hodně průmyslových odvětví, ale jedná se mimo jiné také na odpovídající ceny. Společně se musíme zaměřit na udržitelná řešení. Já podávám ruku, ale mějte pochopení proto, že musíme brát na zřetel konkurenceschopnost Evropy a na ochranu klimatu. Průmysl v Evropě eh, pracuje velmi účinně a nelze, aby se přestěhovával jinam. Děkuji. Děkuji. Já podporuji e, celou řadu věcí a nepodporuji to, co jste řekl, že je úplně jedno, jak hlasování dopadne. Linda McEffen za SAD. Thank you, Chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Nepochybně máte podporu e, celé socialistické frakce tady, pokud je o backloading, je to každopádně důležitý krok, který musíme přijmout a jistě se můžeme shodnout s eh, kolegy, kteří to původně eh, nepodpořili. Je těžké se tedy dostavit na mezinárodní jednání, když naše, náš systém ETS de facto skolaboval. A plánovat si už, musíme plánovat, co, co řekneme v Paříži, když to neprojde. Potřebujeme nějaké dlouho, dlouhodobé řešení. Nemůžeme to vzít jako e, zámenku k nevyřešení některých věcí už teď, protože pokud je nebudeme řešit teď, tak už pak nebude žádné ETS, které by bylo možné reformovat za 6 nebo za 12 měsíců. A to, co se dělo tady, pak mělo dopady i na australský e, systém ETS. Takže musíme e, skutečně, e, ti skeptici si teď myslí, myslí, že vyhrávají. jste řekli, že chce, chcete poprat s klimatickými změnami, musí nám být jasné, čeho chceme dosáhnout. Jakožto parlament a jakožto unie. Je pravdou, že je to někdy těžké se všemi těmi eh, těžkými obtížnými složkami, iluk a tak dále, někomu se to nelíbí. Ale jsou to i důvody k optimismu. Včera ve Financial Times se píše, že Číňané velmi vážně uvažují o emisních cílech ve své další pětiletce. Oni chápou, že to, co teď dělají, nestačí a na období 2016 až 20 chtějí zavést emisní cíle. Pokud i Číňané směří tímto směrem a ve Spojených státech se rovněž hovoří více o energetické nezávislosti, když ne o obnovitelných energiích, tak je to určitá příležitost eh, toto využít v rámci mezinárodních jednání. A pokud jde o alternativní eh, ropu, tedy z těch, rop, z těch eh, ropných písků, tak začíná se hodně diskutovat o biomase v Evropě. Máme problém s tím ilukem, hovoří se o biopalivech, a teď se začíná hovořit o biomase. Já vím, že to není tedy to hlavní, čím se e, zabýváte, ale a jinak pokud bychom měli mít kritéria udržitelnosti, pokud tedy někdo chce kritéria udržitelnosti, tak e, co nechtějí je investovat do, produ, do e, produkce biomasy a za pět let, aby to úplně přestalo. Potřebujeme tedy mít ve věcech jasno, protože jinak budeme mít za chvíli stejný problém jako s biopalivy. Vielen Dank, Linda. Als nächstes spricht Chris Davis. Bitte, Chris. Davis, prosím. Commissioner, let me ask you, uh, Děkuji. A já se pokusím zeptat na otázku, na kterou asi uh, nelze odpovědět a už ji dostal mnohokrát. uh, u oběda a jsem hovořil s s někým o, o nízkouhlíkových technologiích, včetně zachycování uhlíku. Pokud chcete eh, průmysl podpořit eh, do investic, eh, dát nějakou cenovku na uhlík, zatím žádnou nemáme. Proto je třeba odložit emise povolenek a strukturálně reformovat ale jak víte, tak lidé se bojí eh, ztráty eh, pracovních míst, cen elektřiny a mm, tlaku průmyslu. A Evropa samozřejmě se také dostává do komerční nevýhody sama svou vůlí. A v rok 2015 eh, pak přinese to, že nebude vnímána jako konkurenceschopná. Takže jak se snažíte na radě eh, získat podporu pro eh, backloading od těch, co pochybují? Eh, Reuters minulý týden napsal, že generální ředitel pro klima hovořil o tom, že ty povolenky by se daly na trh a vytvořil by se další fond pro investice do nízkouhlíkových technologií. Je to politika, nebo eh, to byla jenom taková sonda, z kterou vypouštěli balónky? Rád bych eh, věděl, jestli to přichází eh, z, úplně z vrchu. Děkuji Chrisu Davisovi za otázky. A nyní... Thank you very much and thanks for the commissioner for coming uh, here. Well, uh, first, uh, uh,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 Takže nejprve k té poslední věci. Komise rozhodně nic nevzdává fikal. Ale děláme, co je v našich silách, abychom spolu s členskými státy nalezli eh, průchodnou cestu. Je těžké najít kompromis, najít spojence. Jistě, že dosahujeme nějakého pokroku, usilovně pracujeme o to, abychom dosáhli maximálního výsledku ze skromáždění ICAO. Ale musím říci našim protějškům tedy mimo Evropu, že i oni musí teď brát věci vážně. Nelíbilo se jim evropské regionální, eh, evropský regionální systém, chtěli by radši globální. No ale pak musí taky připravit své pozice a ochotu ke kompromisu. Pan Zebr a Linda McEwen. Pokud jde o backloading. Vnímám tady určitou vůli ke kompromisu. A já jsem velmi zvědavá, co vzejde z vašeho interního procesu. Myslím, že by to byla dobrá věc. Myslím, že jsme velmi otevření pokud jsou nějaké nové myšlenky. Linda McEwen se ptala na Čínu. Myslím, že už v tomto pět, v této pětiletce měla Čína nějaké klimatické cíle. Ale alespoň podle těch vysokých představitelů a také některých vědců, kteří s nimi pracují, tak eh, novým tedy bodem na rozhodnutí by mělo být, jestli by měli skutečně mít nějaký strop emisní. A jestli by měli spíš používat takový ten, to, to frontloadování toho, eh, to znamená, jak si už předsunou ten rok, kdyby měli vyvrcholit, kdyby mělo být dosaženo maximální emisní hodnoty. Nikdo eh, zatím neví, jak to bude i lidé, kteří to pozorují v Číně, zatím neví eh, o mnoho víc, než co víme z médií. Ale myslím si, že toto jsou ty skutečné otazníky. To jsou ty klíčové otázky pro Čínu. Kdyby mělo být dosaženo nejvyššího bodu emisí a jestli by měl být nějaký strop. Že oni teď zavádějí i obchodování. Začali to v Šangaji a v průmyslovém eh, městě Xinjiang a více takových systémů se bude objevovat později roku 2016 chtějí mít celonárodní systém obchodování, čili začínají tam mít nějaký, e, nějakou, začínají tam být úvahy o tom stropu. To by bylo zajímavé. Pokud jde o tom hodnocení dopadů, to se musí e, dokončit, pak předložíme návrh v druhé polovině letošního roku. Chris Davis i generální ředitele mohou někdy uvažovat na hlas. Nebylo to něco, co by se objevilo úplně z čistá jasna, bylo to také něco, co se objevilo v rámci konzultací, různí aktéři předložili obdobné podněty. Já vám teď chci připomenout, že pokud jde o NR 300, tak tam se to urychlilo, takže lhůta pro eh, druhé kolo je, myslím, že 2. července. Jaká je situace v radě, pokud jde o backloading? Nemohu vám říct nic, co už byste nevěděli. Jistě, že to bylo zajímavé, co jsme slyšeli od německého vedení na veřejné konferenci, že v zásadě by podpořili eh, to backloading u těch strukturálních možností, strukturálních variant. Ale zároveň se objevil signál, že by to bylo snadnější až po volbách než před volbami v Německu. Ale pokud vím ze, ze svých jednání s vládami, tak máme většinu vlád, která backloading podporuje. Hlasíme, víme, kde jsou problémy a asi jde o to tedy, kdy se v radě přistoupí k formálnějšímu hlasování. se tu Hasi, legislativní propouzl legislativní návrh na 2030, když jsme o tom jednali v rámci, v rámci komise, tak nebylo přesně rozhodnuto, nebo bylo řečeno, že by další krok měl být do konce letošního roku. Ale nebylo řečeno, jestli to bude legislativní návrh nebo něco jiného. Zatím nepadlo rozhodnutí. A hlavy států řekli, že nechtějí jenom nějaký nový dokument, ale chtějí konkrétní návrhy. A kolegové v komisi by jistě rádi, kdyby v tomto byl nějaký eh, posun, nějaký výsledek, pak eh, pokud do auta, tak je eh, důležité dát průmyslu nějaký horizont časový. A je dobrá revize dříve spíš než později. Je dobré, abychom věděli, jaký je ten celkový plánovací cyklus. Proto jsme, jsme spíš přiklonili se, jsme se k té včasnější variantě. Některé vlády se domnívají, že je lepší až pozdější, ale já nevím, co tím, kdo získá. Bylo řečeno, že autovýrobci pracují v produčních cyklech asi sedmi let. Takže je důležité, co se teď děje v jejich laboratořích. Protože to už pak vlastně zapadá do toho režimu po roce 2020. Čím dřív s tím začneme, tím lépe. Myslím, že Toto je prozatím vše, co se týče odpovědí. Děkuji, dostaneme se ke druhému kolu. Kdo se přihlásí? Petr Líze, Joe Leinen, Bohislav Soněk, Jolanta Hypno, Mon Klas, Daniel Zapomněl jsem na někoho? Není tomu tak? Tak prosím, tímto uzavírám seznam řečníků. Petr Líze má slovo. Děkuji. Eh, paní komisařce. Začnu tím posledním tématem, se kterým vy jste přestala. Jedná se o určování emisu pro cíle 2025 pro lehká užitková vozidla a osobní automobily. My jsme měli cíle pro rok 2025 a pan zpravodaj ten v současné době vyjednává s radou a řekl, že komise to tak jako tak navrhne. Tak nemá cenu to psát teď do zákonodárství ale je dobré mít určité rozpětí když jsme prostě před tím daným obdobím, tak vždycky se potom říká, ne, my to asi nezvládneme do této doby, takže možná byste se mohla, mohla zmínit. V roce 2025 tento výbor by měl rozhodnout něco, co už bylo indikativně rozhodnuto v USA, ale v důsledku eh, současných témat na téma životní cyklus, tak je situace trošičku jiná. Spotřebitelů se to týká a týká se to také životního prostředí. Jak to vypadá, tak ty eh, nůžky se rozvírají mezi skutečnou spotřebou a mezi udávanou spotřebou. potřebou. Mě by nesmírně těšilo, když byste našemu zpravodaji Pamase Ulmera mohla podpořit v jednání, tak aby došlo k mezinárodní revizi a abychom my jako Evropané se pohli ku předu. To je eh, téma, které je důležité pro lidi, eh, kteří důvěří hodnotám. Souhlasím s panem předsedou, že dopis, který vyšel na veřejnost ze strany Airbusu, byla určitá provokace. A musíme brát větší zřetel na to, abychom se nevzdali teď protože u obyvatel by mohl vzniknout eh, dojem, že průmysl píše dopisy do Číny a prostě Evropský parlament dělá to, co si přeje průmysl. Když budeme, mohlo by se stát, že budeme mít velké obtíže při volbách protože stop o by potom platil pouze pro jeden rok. Děkuji, Johanen. Paní komisařko, souhlasím s tím, že ochrana klimatu je v dobách krize velmi obtížná. Ale právě v Evropě ochrana klimatu by znamenala uskutečňování průmyslové ekologické eh, politiky, a to ve všech eh, oblastech. Co mě poněkud působí starosti, eh, to je útok na obnovitelné energie během posledního zasedání na nejvyšší úrovni. Zaznělo, že eh, tyto energie jsou příliš drahé, nepřináší nic, ale my jsme přeci provedli miliardové investice které byly částečně ale zabrzděny kvůli tomu, že aktéři žijí v prostřední nejistoty. Co se týče obchodu s emisními povolenkami, tak doufám, že nedojde k opětné porážce a proto apeluji na kolegy, kteří měli určité problémy s tímto tématem ale průmysl jako takový s tím nemá žádné problémy. Průmysl se spíše dá, jak, ptá, jak bude vypadat celá záležitost po roce 2020. A my musíme nalézt patřičné odpovědi protože tady máme určitý rozpor mezi obnovými energiemi a mezi certifikáty, které eh, přestávají více-méně být účinné a musíme se snažit je do toho systému opětně zapojit. Co se týče cílu 2030, tak by bylo dobré stanovit eh, tyto cíle ještě před volbami do evropských orgánů. Kolega Ettinga říká vždycky 2020, to už je zítra. To není pozítří, ale to už je zítra pro velké investory. Máme tři cíle. O tom jednom jsme hovořili minulý týden ve Štrasburku a sválili jsme ho. Te eficience Včera v Berlíně se konal summit eh, na téma elektroautomobily. Do roku 2020 by eh, mělo být eh, až milion elektrovozitel a o dalších pět let později zase o další dva miliony více. Potřebujeme ale nový postup, jak vypočítávat emise, elektrických vozidel. Ty emise ty jsou v předu, takzvaně při volbě eh, elektrického média. Uh, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za váš úvod. Já myslím, že nebudu příliš už víc hovořit o tom backloadingu, protože víme, jaké jsou argumenty. Vím, že se můžeme dostat k nějakým kompromisům a chci poděkovat Richardovi, že je ochoten na těchto kompromisech pracovat, protože to je opravdu plus oproti tomu, co jsme viděli před rokem a půl. Spíše dal věc, kterou, na kterou se chci vás zeptat, paní komisařko. Neodpověděla jste na otázku Lindy o biomase. Zná, kritéria udržitelnosti u biomasy. Víme, že za to zodpovídá hlavně DG ener, eh, pro energii. Ale pokud nevezmeme v potaz eh, uhlíkový eh, dluh biomasy, a to se odkládalo, tak bude problém. Potřebujeme tato kritéria, potřebujeme je mít jasná a komise to stále protahuje. Takže je také na vás, abyste byla uh, trošku tvrdá vůči DG uh, Energy. Další komisař, který se zabývá velmi zajímavými věcmi, pan Tajani, který bude mít akční plán pro ocel. Já očekávám, že v tomto ocelovém akční plánu budou také určité konzistentní údaje o tom, že v podstatě veškerý ocelářský průmysl, včetně Arcela Metala, nezaplatili nic za povolenky, dostali to úplně zadarmo až dosud. A já myslím, že v tom akčním plánu se to jasně řekne, a že nebudeme opět eh, říkat eh, různé nesmysly o tom, že eh, ocelářský průmysl zabíjí ETS. A pokud, jde o nadprodukci ocelářství, tak to prostě vyplývá z toho, že už nemáme žádný boom ve stavebnictví nebo v automobilovém průmyslu. Jediným boomem bude sektor větrné energie. A ty potřebují jasný Eh, jasné ocenění uhlíku, jinak tím budou trpět. Takže samozřejmě, že ten plán pro ocel do toho zapadá a měl by být také řešen nejenom ty další sektory. A ne to nechat tedy jenom na panu Tajanim. A další věc, kde čekám od DG pro klima nějakou, nějaký krok. To zase souvisí s DG pro hospodářskou soutěž. Víme, že probíhají práce ve Spojeném království s, s EDF za 40 letou cenu jaderné energie. Britská vláda spolu s EDF hovoří o 40 leté cenové záruce pro jadernou energii. Tak když nám tolik leží na srdci ceny energie, tak tohle je asi to nejhloupější, co můžeme udělat a doufám, že DG pro hospodářskou soutěž potom půjde. Ale rád bych slyšel, že i vy budete tlačit na kolegy, aby k tomuto nesmyslu ve Spojeném království nedošlo. To je kolega Boguslav Sonik. Pane kolega Bohuslav Sonik. Paní komisaře, Děkuji eh, mm, paní komisarce k tomu backloadingu. Tam si myslím, že žijeme ve dvou odlišných politických skutečnostech. Pokud se nemýlím, eh, tak eh, v dubnu eh, Evropský parlament na plenárním zasedání odmítl váš návrh a teď se to vrací v takovém expresním militantním způsobem zpět. Není to uražlivé pro parlament? Jaký závěr z toho vyplývá? Prostě budete hlasovat, dokud, dotud neprohlasujete to, co chci já. ten návrh byl eh, vrácen zpátky do výboru. To je pravda. Na konci prvního čtení nezískal eh, většinu, tak aby jsme všichni věděli, eh, kam se dostal daleko. Jolanta Hibner, děkuji. V návaznosti na výpověď předřečníka bych se chtěla zeptat, proč paní komisařka nestáhla svůj návrh, když ví, že se zvětšila a Mm, ten nadbytek na dvě miliardy a, mm, a mm, další e, částky nebyly e, ušetřeny. Nemáme další informace o ETS. Říkala jste dříve, že e, pokud backloading neuspěje, tak budou nové strukturální informace. My jsme žádné informace nedostali. Proč? parlament eh, souhlasil s tím, že neprovede žádný umělý eh, zásah do trhu. A teď někdo říká, že eh, bychom měli odložit vydání dalších povolenek, abychom chránili životní prostředí. Tak v Dubnu, když jsme se setkali, tak jste říkal, že snížení emisí CO2 o 20% v Evropě proběhne do roku 2018 tak stalo se něco v mezičase za poslední dva měsíce? Můžete nám eh, ukázat nějaký výzkum, který by nám ukazoval, že se nám nepodaří naplnit ty cíle? Protože musíme tyhle informace eh, předat a prodat svým eh, voličům, protože rozhodnutí parlamentu bylo jasné. My jsme došli k závěru, že Eh, odsun od vydání povolení by byl příliš velkým eh, zásahem do trhu. Co nám řeknete, když eh, tohleto odmítneme po druhé, nebo zkusíte to po třetí, nebo uděláte nějaký konkrétnější návrh na rok 2020? Krista Klas. Děkuji, paní komisařko. To, co říkal Jolanta Hibner o backloadingu, platí do značné míry i pro směrnici o biopalivech. Musíme si uvědomit, jak získat tedy eh, lidi, když pořád budeme měnit eh, cíle a opatření, eh, to si lidé budou brát zle, takže velice obezřetně. Potom biopaliva, říkáte, že musí být trvale udržitelná a já to zcela souhlasím. A teď kritéria udržitelnosti by se také měla uplatnit pro dovozy ze třetích zemí. Oni musí eh, přeci vyrábět podle eh, podmínek pro evropské zemědělství. To bychom se dostali hned eh, daleko. Potom studie IFPRI. Mm, mm, ta získává příliš málo podpory, protože se předpokládá, mm, nebo protože politicky stanovuje fixní příjmy a ono se potom těžko něco mění. Já jsem právě četla, že v Německu eh, se vyznamenává ta nejlepší inovace v oblasti bioplynu, ale když tam něco stanovím napevně, tak nemůžu, no, nemám žádnou motivaci něco eh, zlepšovat inovacemi. Takže měli bychom se otevřeně stavit k diskusi o určitých faktorech tak abychom všechno měli eh, na aktuální úrovni pořád. Eh, dnes eh, tady už máme každoroční možnost tedy vidět globální emise a také změny ve využívání půdy, i ty nepřímé, takže prosím, zamýšlejte se nad tím s námi společně. Děkuji a teď Dan Jorgensen závěrem. Děkuji. Děkuji také paní komisařce. Když eh, se bavíme o backloadingu, tak eh, jedna z velice špatných věcí eh, na té situaci, které teď, ve které teď jsme, že nevedeme, je, že nevedeme příkladem. Nejsme příkladem pro ostatní ve světě. Nedokážeme dělat to, co chceme dělat ani v Evropě. Tak co nám řeknete o těch reakcích, kterých se vám dostalo od partnerů v jiných částech světa? Co si myslí, že se v Evropě stane? Také jste se zmínil o strategii, kterou bychom měli mít i jako eh, Unie v před zasedáním ve Varšavě a v eh, Paříži. Většina z vás by souhlasila. Nicméně každý rok to říkáme a potom, když tam eh, přijedeme, tak Evropská unie nehovoří jedným hlasem, alespoň velmi často tak si říkám, jestli bychom nemohli eh, tentokrát přijmout jinou strategii, kdybychom to udělali. To je poměrně jasné řešení. A sice zatlačit uh, eh, náradu tak, aby uh, přijala rozhodnutí hlasováním. Proč vždycky všechny země musí souhlasit ve všem? Neděláme to v jiných politických otázkách, jsme často v situaci, kdy jedna země zatlačí na Evropskou unii, aby eh, se pohnula nějakým směrem a to by mělo patřit do historie. A potom k... Co říkáte, když se ptáte na to, jestli... Eh, nebo když se vás ptají na to, jestli máme pořád se vejít do těch dvou stupňů, máme strategii, legislativu, ale celé se to týká vlastně eh, záchrany klimatu. A pokud já vím, tak evropská legislativa je, nebo se vytváří na základě výpočtu eh, klimatického panelu OSN a ten říká, že k oteplení o 200 o 2 stupně dojde, když budeme mít 450 ppm, teď už máme 400, a pokud eh, se nezmíníme zásadně, teď tady hovoříme vlastně o úspoře nákladů, ale pokud nezměníme se zásadně, tak nemáme šanci eh, se dostat do toho limitu dvou stupňů. Takže co vlastně eh, odpovídáte na otázku, jestli se nám podaří se do toho limitu dvou stupňů eh, vlést? Já eh, si říkám, že 21 slov nám může způsobit takových, takovou bolest hlavy, ale někdo by si říkal, že backloading bude poměrně snadná věc, takže Návrh na backloading nebyl odmítnut, ale byl vrácen do výboru a není tady žádná eh, velik, eh, většina na tom druhém hlasování na plénu. Eh, nebyl odmítnut, takže jsme ve druhé čtení, takže budeme mít druhý pokus, budeme mít druhé čtení a všichni konstruktivně na tom pracujeme. To bych tedy řekl těm, kteří si myslí, že to bylo odmítnuto. Prosím, nechť se nad tím zamyslí a snaží se uvolnit nějaký kompromis. Každopádně to bude ještě napínavé a, a bude to hodně produktivní. Jsme ve velkém transformačním procesu o to, o čem hovořil Bas Eichhout, že tady máme uh, akční plán pro ocel komise. Já, se, já, já jsem z, nej, z největšího členského státu a tam ten druhý eh, největší konzument oceli je, eh, jsou větrné elektrárny. Já jsem eh, jednou se vydělával u, elektra, tedy u firmy, která mývala čtyři zaměstnance v 80. letech a teď jich má hodně přes 10 tisíc. A je tam takových eh, příkladů víc, takže strukturální reforma eh, proběhla, tam transformace těch loděnic z 80. letech na jiné věci. A potřebujeme průmysl v Evropě, protože průmysl v Evropě nám zajišťuje blahopit a to všem průmyslovým odvětvím všechna průmyslová odvětví. Takže já jsem byl proto, abychom to nedělali eh, na eh, ten průmysl na eh, dobrý a zlý, na zelený a hnědý, ale průmysl zajišťuje náš blahobyt a nikdy bychom měli trošku ubrat v té, v té slovní přestřelce a mm, zamýšlet se nad tím, co nám přináší blaho. Paní komisařko, máte slovo. Ano, Peter Lise odešel, k těm autům už jsem hovořila, pokud jde o to stopping of the clock, tak eh, tady myslím, že musí být jasné poselství. Panu Leinenovi, chci říct toto, pokud jde o to přání návr, navržených cílů pro 2030 před parlamentními volbami v příštím roce, tak já si vysvětluji závěry z rady z minulého týdne, takže se k tomu chtějí vrátit v březnu 2014. Zase, že je tu tedy jasný harmonogram. Neměli bychom si namlouvat, nic namlouvat. Eh, vzhledem k tomu, že i průmysl a energetický sektor chtějí vědět, kam se budeme ubírat. Takže nebude to snadná debata, to je jasné. Ale myslím, že jsme minulý týden přijali poměrně jasný krok. Měli bychom teď přestat hovořit o tom, jestli bychom měli zrychlit nebo ne. Teď je jasné, že v nadcházících deseti měsících se chtějí eh, hlavy státu a vlád k této věci vrátit. A z toho vyplývá i řada interní práce v komisi. Existují různé varianty k roku 2030 když jsme to měli poprvé na pořadu jednání, tak chtěli jsme nejdřív backloading, aby se stabilizoval systém ETS. Teď, když se věci trošku odložily z důvodu, které známe, tak ať se nám to líbí nebo ne, realita je taková, že diskuze o strukturálnějších eh, aspektech bude podstatě budeme, tu budeme řešit zároveň s tou diskuzí o 2030. Členské státy se budou moc, muset dohodnout o cenovém systému a o cílech do budoucna. Jedna věc stojí za povšimnutí a to, že máme ta doporučení pro jednotlivé státy, pro všech 27 států pořád ještě přetrvává nepříliš dobrá eh, komunikace. Jistě, klíčovým tématem a výzvou jsou pracovní příležitosti. A tam se velmi jasně říká, že potenciál eh, vytváření pracovních příležitostí není dostatečně využit. A jasně se tam říká, proč by měly členské státy dělat víc, pokud jde o energetickou účinnost a nízkokarbonová řešení. Je to stránka 15, 16, tam je to řešeno, řečeno dost jasně, kde vybízíme členské státy, aby pochopili, že neexistuje žádný rozpor mezi inteligentními klimatickými a energetickými politikami, řešením výzev v oblasti pracovního trhu a ekonomických výzev. Ptáte se na biomasu. Já se omlouvám, že jsem to neodpověděla předtím. Hovoří se o tom, my se účastníme těch diskuzí a zvažujeme, jak můžeme získat maximum z kritéria udržitelnosti pro biomasu. Navíc biomasa zde, zatím z definice měla nulovou váhu v, v systému obchodování s emisemi. Čili jak to sladit? Je to trošku jako to, co se děje v oblasti biopaliv a iluku. Musíme to nastavit správně a je opravdu eh, nesmírně eh, otravné, že to musí probíhat tímto způsobem, ale tak to je. Prostě musíme fungovat v oblastech, kde je potřeba mít nějaké ještě nové poznatky. A nějak se to pak musí přizpůsobit. A ujišťuji vás, že na to nesmírně dbáme, že jsme nesmírně aktivní. Platí to i pro to, co říkáte o sektoru oceli. My jsme si uvědomili, že existují některé energeticky náročné sektory, které se bojí konkurence, ale vzhledem k tomu benchmarkování tyto sektory mají skoro víc povolenek, než potřebují. Takže je potřeba to tady trošku skorigovat. Hlavním problémem pro evropský ocelářský sektor tak nej, nejsou klimatické politiky. To je falešné. Je to nadměrná kapacita. A minulý týden jsme měli na stole určitá fakta, kde jsme viděli, že vývozy probíhaly velmi dobře. Dokonce to bylo více, než bylo zvýšení dovozu. Čili Samozřejmě, ener, cena energie to je problém. Ale musíme to diskutovat, o tom diskutovat na základě fakt a ne mýtu. Dále k celé té záležitosti s um, hospodářskou soutěží, revize pokynu k státní pomoci. I v tom jsme aktivní. Další příspěvky paní Hibner. Proč jsme nestáhli ten návrh? Se vší úctou, parlament je jednou z institucí, která musí vypracovat stanovisko na, k tomu, co navrhujeme. A my jsme tehdy ještě neslyšeli eh, nic od rady. Dále, když explicitně někdo vyzve k dalšímu hlasování na plenárce, tak pak ať už to parlament nechce vidět, nebo to chce poslat znovu na výbor Envy, tak proč by komise měla stahovat návrh? My představujeme návrhy, protože si myslím, že to jsou ty správné politiky. A je přirozené, že děláme, co je v našich silách, aby ty naše politiky prošly. Paní Klás, to se týkalo kritérií udržitelnosti, ta jsou stejně důležitá i na dovozy. Není žádná diskriminace mezi evropskými a e, neevropskými firmami. A pak studie, která říká, že tady v té směrnici je, že na základě nejlepších dostupných vědeckých údajů. A tato studie je zkrátka tou, e, tím nejlepším, co máme k dispozici. Já vím, že někteří lidé argumentují proti, ale nedochází k žádnému znevýhodňování evropských podniků pan Jansen, jaké jsou reakce ostatních partnerů, to bych vám mohla odpovědět tedy dánsky. Možná, že odpovím toto otázku eh, dánsky. My oni se ptají, co děláme. Takže jak tady jsme hovořili o té další diskuzi, o dalších, kteří Australané a další, kteří již uvažují o ETS, tak sledují, co děláme my. A pokud jde o přijímání, rozhodování, hlasování, samozřejmě my nemůžeme ovlivňovat rozhodovací procesy v radě, to bude muset řešit někdo jiný. A jak je to s těmi dvěma stupni? Minulý týden byla, tedy předlo, byl předložen eh, nějaký údaj od vědců, kde se říká, možná máme víc času, možná to není tak vážné, jak jsme si mysleli. Já jsem se účastnila vědecké konference v Berlíně, kde, profesor, kde byl také profesor Sheldon Hooper. On dostal otázku na tiskové konferenci. Takže můžeme si oddechnout, můžeme uh, si trochu polevit. A on řekl, to je velmi zvláštní. Když někomu řeknete, že se může trochu uklidnit, tak všichni, všem se uleví, ale když tisíc vědců říká, že je to vážné, tak to takový efekt nemá. On tady vysvětloval, eh, o čem vlastně to je, tento nový poznatek. A on říkal, to, o tom to není. To je o kapacitě absorbovat eh, CO2 mořem. Takže moře absorbuje CO2, ale i tak je to známka krize. Ale čím více se takto absorbuje, tím větší je šance, že můžeme stabilizovat tu teplotu v případě, že opravdu e, vezme, dáme, vynaložíme maximální úsilí. Takže jak reaguje na tu celou problematiku dvou stupňů? Před třeba půl lety předáci světa rozhodli, že chtějí, aby to bylo méně než dva stupně. To je jedna z těch málo věcí, která se rozhodla skutečně na úrovni světových vedoucích představitelů. Musíme to udržet do dvou stupňů. A na tom se nic nezměnilo, takže také na mezinárodních fórech, když někdo říká, no možná bychom to mohli trochu posunout, možná to není tak eh, závažné, ty dva stupně. To je stejné jako v hospodářské politice. Máme nějaké cíle a musíme je brát vážně. Zvláště když jsme je nastavili relativně nedávně, nedávno. Když eh, to vypadá, že je nezvládneme, tak musíme dělat víc. Takže to je ta celá mezinárodní záležitost a dvou, ten cíl dvou stupňů. Když se podíváte na ekonomickou situaci Evropy, tak to vám vysvětlí, to vám dá mnoho dobrých důvodů, proč navzdory tomu, co dělají naši konkurenti, a oni, oni někdy dělají víc, než se zdá, ale i kdyby ne, je v zájmu Evropy být více energeticky eh, účinná, méně závislá na fosilních palivech.